Pokračujeme v zasedání. Dámy a pánové, zápis ze včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Má někdo námitky? Není tomu tak? Tím je e, zápis schválen.